A nyní se dostáváme k plánu práce tohoto zasedání. Dle článku 137 eh, byl přijat eh, konečný plán práce. Eh, nebyly předloženy žádné návrhy na změnu plánu práce a tímto je plán práce stanoven. Dámy a pánové, ještě předtím, než zahájíme poradu